11 A v první řadě bych rád předal slovo panu zpravodaji, panu Van de Kamp. Čtyři minuty. Máte čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych, pane předsedo, rád pohovořil o stínových zpravodajích, o mých kolezích. Chci jim poděkovat i všem, kteří se zapojili do tohoto přeskumu v polovině období. A děkuji jim velmi upřímně. Za námi je poměrně dlouhý proces 603 pozměňovacích návrhů a nebylo úplně jednoduché dospět k konzistentnímu výsledku. nám se to podařilo a chci poděkovat pracovníkům EPP i Evropského parlamentu i dalších politických skupin za spolupráci a domnívám se, že stálo za toto říci. Komentář k Bílé knize. První komentáře byly velmi rezervované, s tím, že vlastně nepřichází žádná nová politika a ta rozhodnutí nejsou ve skutečnosti eh, zajímavá. Ale domnívám se, že to hodnocení v polovině období a Evropská unie, která představuje jednou za čtyři roky novou politiku, to není věc, které bychom tleskali jde o hodnocení v polovině období, které se přimlouvá za kontinuitu. Víte, že doprava je velmi důležitá. V Nizozemsku říkáme, bez dopravy se nic ani nehne. Doprava je zásadní pro vývoj a rozvoj evropské ekonomiky. A je to odvětví, které zaměstnává stovky tisíc osob. Což jsou věci, na které nesmí zapomínat. Pane předsedo, ten, toto odvětví se musí stát udržitelnějším. 24 emisí jsou pramení v dopravě. A vidíte, jaká je situace, když to srovnáváme s podílem energetiky. Udržitelnost není nutností a hrozbou, ale je to také příležitost. Inovace v oblasti dopravy je věc, které se musíme v následujících 20-30 letech věnovat. Je třeba zmínit celou řadu věcí v kontextu tohoto přeskumu v polovině období. Bohužel změna druhu dopravy, modal shift, který měl zajistit, že budeme méně létat a více jezdit vlakem, Bohužel to se nepodařilo a je to velké zklamání, protože si přejeme, aby více lidí jezdilo vlakem, aby eh, větší míra dopravy nákladní také šla po železnici. Je třeba více investic jednotlivými státy Evropskou unii právě do těchto druhů dopravy. Proto si přejeme více inovací. Také eh, chceme dopravní systémy, které budou inteligentní a aby existovaly elektronické jízdenky do roku 2020. Existují návrhy, co se týče eh, většího počtu urbání a veřejné dopravy, ale o tom budou hovořit kolegové. Mám ještě několik minut, zdá se. Děkuji, pane zpravodaji. A nyní za Evropskou komisi paní komisařka Violeta Bulc. Máte slovo. President, Pane předsedo, eh, vážení poslanci, v první řadě bych ráda poděkovala panu poslanci Van de Kampovi, stínovým zpravodajům a celkově Evropskému parlamentu za velice cenou spolupráci, co se týče provádění Bílé knihy o dopravě. My jsme od loňského eh, listopadu velice zapracovali, i vy na výboru bylo tu přes 600 pozměvacích návrhů to prokazuje, jak hodně se poslanci tohoto parlamentu zapojili Samozřejmě, že váš přínos je velice dobře načasovaný a vítaný. Komise si opravdu přeje, abychom měli kvalitní dopravu a já bych se ráda vyjadřila k sedmi konkrétním bodu vaší zprávy. Podpora využití všech druhů dopravy. To se zdůrazňuje ve zprávě. My naprosto zdůrazňujeme tento záměr a právě proto si přejeme vylepšit rámcové podmínky, internalizovat externí náklady, doplnit propojení infrastruktury, zajistit interoperabilitu na všech úrovních a zavést rovnou hospodářskou soutěž mezi všemi. Za druhou, moderní infrastruktury. Toto je oblast, kde komise učinila podstatného pokroku. Definice koridoru TNT a také program um, propojení Evropy, na ten můžeme být hrdý. Jsem přesvědčena, že i doprava může získat i také z fondu EFSI. Za třetí, udržitelnost v dopravě, to je oblast, kde i nadále bude komise velice aktivní. Mám na mysli dekarbonalizaci, ale i další dopady na životní prostředí a kvalita vzduchu, a celkově životní prostředí. Myslím si, že je zapotřebí i zde vynakládat úsilí, ale nechceme prosazovat takové řešení, která nebudou připravena na míru eh, těm daným místním podmínkám. Za čtvrté, digitální eh, řešení. Myslím, že musíme podpořit eh, to elektronické vydávání jízdenek a zmodernizovat dopravu. Nicméně jsem si jistá, jak ostatně vyjádřili i zúčastněné strany, že je třeba eh, zveřejňovat informace a nechat příslušné podnikatele, subjekty, aby se vyjádřili, jak to podporují potřebují a my je můžeme tedy podporovat v tom, abychom vytvořili ty správ, ta správná řešení pro jejich služby. Vážený pane předsedo, poslanci, Teď přicházím k tomu pátému budu. To jsou lidé ve středu dopravní politiky. S tím více než souhlasím s takovýmto přístupem a osobně jsem přesvědčená, že doprava by v první řadě měla sloužit potřebám společnosti, uživatelům, cestujícím a spotřebitelům jako takovým to samozřejmě bude středobodem našich iniciativ. Za šesté, sociální záležitosti. Stávající situace není uspokojivá. Junckerova komise eh, věnuje velký důraz na vylepšení dopravních eh, podmínek, pracovních podmínek, zajištění sociální spravedlnosti a bez eh, dobré sociální agendy nevylepšíme ani oblast dopravy. Tady v tomto souhlasíme s názorem obsaženým ve zprávě. A za sedmé, konkurenceschopnější a efektivnější doprava. Stále máme v Evropě ještě mnoho překážek, které mají negativní dopad na fungování jednotného dopravního trhu. Pracujeme na tom, abychom podstupně ty bariéry odstranili a vytvořili tedy kompletní jednotnou dopravní eh, zónu, která eventuálně může být i jaksi vyvážena do třetích zemí. Je to důležité, abychom byli globálními lídry v oblasti dopravy. A v neposlední řadě vaše zpráva zdůrazňuje, že jednou z těch slabých stránek je právě nedostatečné provádění a s tím více než souhlasím, pane zpravodaj. Je to zase oblast, o které doufám, že budeme úzce spolupracovat, zejména proto, abychom zajistili, že evropská legislativa bude tak jasná a tak jednoduchá, jak jen bude možné a že ji bude snadné provádět. A nyní se těším, až si vyslechnu další vaše připomínky a náhledy na to, jak tedy se chopit této bílé knihy. A naše práce, ta nebude nikdy eh, v této oblasti končit a opravdu se těším na spolupráci s vámi. Věřím, že bude konstruktivní eh, v průběhu celého mého mandátu. Děkuji vám. Madame Commissioner. Děkuji, paní komisařko. A nyní si vyslechneme projevy zástupců jednotlivých politických stran a v první řadě za EPP pohovoří pan poslanec Markus Piper. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Zpráva poskytuje mnoho dobrých návodů na intermodální propojení pro udržitelnost dopravy, na posílení transnacionálního propojení. Čte se to velmi pěkně teoreticky, ale dámy a pánové, má odvětví dopravy dnes skutečně přiměřenou politickou pozornost, která je mu věnována pro mnoho, je doprava vlastně jsou zde stále nové nápady pro zvyšování cen a myslím si, že některé věci vyžadují také regulaci, ale nejen regulaci, ale také finance. My vlastně dnes naraz, jsou všude daně, daně v jednotlivých národních státech, a samozřejmě potřebujeme investice do infrastruktury a dopravy. A to také souvisí se sociálním systémem. Doprava je také vlastně by měla být v centru pozornosti Evropské komise. Proč vlastně komise právě odebrala peníze z tak důležitého nástroje, jako je Connecting Europe, Europe Facility? A samozřejmě také předsednictví rady by mělo zde hrát roli. Máme zde akutní problémy a dramatické podfinancování národní infrastruktury a víte, že poslední neformální setkání 8. ministrů dopravy tam vlastně nadeps, nadpis zněl kolo jako dopravní prostředek. Myslím si, že evropská dopravní politika si zasluhuje jiná těžiště která vy, kolega Van Kamp velice dobře poslal. Potřebujeme udržitelnost, konkurenceschopnost naší infrastruktury a našich podniků, tak abychom nestráceli e, náskok v globální konkurenci. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji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 pokud chceme vytvořit eh, jednotný evropský prostor dopravy, musíme uznat, že to je těžký úkol a pokud chceme být úspěšní, eh, musíme mít přesný akční plán. Je třeba stanovit jednotlivé fáze a cíle. Bílá kniha o dopravě by měla být takovým plánem. To je míra našich ambicí, ale my jsme tuto strategii schválili před čtyřmi lety. A už vidíme, že dochází k prodlení, pokud jde o realizaci cílů. Některé cíle nebyly realistické a byly příliš ambiciozní. Hovořím o opuštění fosilních paliv v oblasti dopravy. To bylo příliš ambiciozní a teď revidujeme Bílou knihu. Je třeba využít této možnosti a poukázat na tyto problémy. Integrace v oblasti dopravy musí být realitou. Musíme zdůraznit eh, transevropské dopravní sítě. Tyto projekty TNT jsou nezbytné, pokud máme posílit integraci dopravy v Evropě a pokud chceme zvýšit dostupnost dopravy v periferních oblastech. Sítě TEN by měly být eh, nejvyšší prioritou našich politik v následujících letech. Za druhé, Bílá kniha v současné podobě eh, nezmiňuje dostatečně eh, městskou mobilitu a městskou dopravu. Nehovoří dost o sdílení vozidel a podobných formách dopravy. Taková témata nesmíme zanedbávat. Když hovoříme o budoucí dopravě, nesmíme zapomínat na zaměstnance tohoto odvětví, pracovníky v dopravě. Některé členské státy se snaží chránit vlastní podnikatele na úkor základních podnikatelských svobod v EU pod záminkou, že jde o sociální pomoc. Ale to není přijatelné. Vítám skutečnost, že Spravodaj hovoří o rovnováze mezi vnitřním trhem a ochraně práv zaměstnanců. Věřím, že Evropská komise bude naslouchat tomuto hlasu a vezme v úvahu tyto komentáře i další komentáře, včetně e, informací ve zprávě s účelem naplnit této politiky. Omezíme se na řečnickou dobu, která byla přidělena. A nyní paní Klaudia Tapardel na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, paní komisařko, globalizace, urbanizace a demografické změny v našich společnostech nás nutí znovu promyslet způsob, jak funguje doprava a nutí nás analyzovat opatření, která byla navržena v Bílé knize před čtyřmi lety. Vyjednali jsme ambiciozní program, který měl generovat eh, evropský prostor dopravy, který by měl uspokojovat stále vyšší poptávku po mobilitě a řešit potřeby cestujících a nákladní dopravy na 20. století. Abychom toto mohli udělat, umístili jsme do samého středu naší diskuse cestující a měli bychom zkvalitnit práci ve všech oblastech dopravy vytvořením minimálních norem. A pokud je o trh práce, musíme uplatňovat eh, rovnost příležitostí a zatraktivnit tento obor pro ženy. Budoucí dopravní systémy eh, nemohou obsahovat jakékoliv překážky a je nutné využívat všechny druhy dopravy udržitelně. Potřebujeme jak fyzickou infrastrukturu, tak také digitální infrastrukturu. Veškerá na 16 se musí soustředovat na vzájemné propojení eh, periferních a hraničních oblastí s dalšími regiony Evropské unie, tak, aby cestující náklad i služby mohly volně a efektivně obíhat. Investice v této oblasti mají zásadní dopad na regionální soudržnost a vedou také k eliminaci mezer v dopravě. Zlepšená urbanizace nás nutí znovu promýšlet městskou dopravu. Městská centra jsou oblastmi, kde čelíme každý den negativním dopadům dopravy. Ať už jsou to emise CO2, kvalita vzduchu nebo dopravní zácpy. Integrovaná mobilita a informace v reálném čase nás přiblíží k našemu cíli postoupit k udržitelným druhům dopravy. Doprava je motorem Evropské unie a povede k rozvoji cestovního ruchu, mimo jiné zlepší kvalitu služeb pro cestující. Děkuji. Uh, now on behalf... Děkuji a nyní za skupinu ALDE paní Gesine Meissner. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové, paní komisařko. Je to skutečně tak, že doprava je ne, neuvěřitelně podceňovaná, já to taky tak vidím, přestože bez dopravy by vlastně nic nefungovalo. Transport, doprava je vlastně velice důležité v podstatě, jak, když uvažujeme o tom, že chceme 24-hodinové dodávání zboží po internetu bez dopravy, to prostě není možné. Odvoz dopadu, eh, mobilita, to všechno není možné. A obecně eh, mobilita je jedno ze základních práv a také proto potřebujeme dopravní prostředky a proto například v tom posledním období ty plány metra, vlastně, kdy všechna, spojuje všechny ty TNT, ty, ty magistrály, které by měly propojovat státy a důležité metropole. To jsou právě ty úvahy, které potřebujeme a potřebujeme, aby doprava byla pokud možno bez hranic, bez eh, zácp, bez čekování. K tomu ale samozřejmě potřebujeme také peníze odpovídající v rozpočtu, to je pravda. A abychom měli tuto mobilitu pro lidi a pro zboží, pro dopravu zboží, potřebujeme všechny dopravní prostředky, potravím. potřebujeme železnici, silnice, potřebujeme lodě, potřebujeme i také kola samozřejmě, toto všechno je žádoucí a k tomu by měla být splněna splněna odpovídající kritéria. Měla by být, měly by být dopravní prostředky tak čisté, jak možno, dobře dosažitelné, přístupné pro všechny lidi, nezávisle na tom, kde žijí, jestli třeba mají nějaká omezení zdravotní. Musíme tedy se zaměřit také na podmínky soutěže, ale také na dobré podmínky pro pracovní místa, pro zaměstnání a na práva cestujících. Takže je to celý takový balíček Eh, je to tedy hodnocení v polovině období, ještě potřeba mnoho zlepšení a musím se podívat, je potřeba, abychom se dívali na vyváženě na všechny oblasti a abychom to dělali evropsky, na evropské úrovni, protože tak například to, co se děje v oblasti letecké dopravy, tak bychom měli rozšířit mezi Anglií a Španělskem, bychom skutečně měli najít nějaké rozumné řešení pro lidi v Evropě. Děkuji. Děkuji a jménem GUNGL frakce paní Maria Kilonen na dvě minuty, prosím. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já bych chtěla velice poděkovat panu zpravodaji za velice profesní a konstruktivní práci a za výbornou práci ve výboru Trán. Ostatně i samotné hlasování ve výboru proch prokázalo, jak je téma důležité. Když jsme rozhodovali o této dopravní politice, bylo nám jasné, že tato politika se bude dotýkat vlastně všech občanů celé Evropy. Je třeba zajistit, tedy ne všichni si tedy uvědomují, že se jedná o to poskytnout našim občanům efektivní služby, ale málo kdo si uvědomuje, že tady by měl být No. vlastně zákazník, ten klient eh, ve středu zájmu. A je důležité k tomuto rozhodování přizvat i zástupce průmyslu, abychom věděli, co oni opravdu potřebují. Jenomže infrastruktura to je jenom určitá součást celé problematiky. Je důležité vědět, co jen i nad tím potřebujeme. Inteligentní řešení pro tento sektor. Víme, eh, že nyní dokážeme postavit určité tunely a silnice, které projdou přes hory, toho jsme schopni, ale měli bychom být schopni vytvářet také inteligentní služby pro naše mm, klienty, které, a, ale zároveň nerozšiřovat nějak byrokracii. Děkuji. A nyní za skupinu zelených pan poslanec Eichhout. Na minutu a půl máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, kolegovi Spravdajovi, Van de Kampovi za vynikající spolupráci. Nechceme žádný šedivý kompromis, který nic neříká. Chceme dokument, který bude jasně vyjadřovat naše myšlenky, a snad se nám to podařilo. Chci poděkovat eh, panu Fante Kampovi velmi vřele. Není to zelený text, to víme dobře, nemáme ještě většinu, ale jsou tam věci, které jsou velmi důležité. A je důležité, aby paní komisařka eh, dobře přijala tuto zprávu. Obsahuje věci, které naznačují, že třeba mnohé věci změnit když vidíme, že modal shift, tedy převod eh, uživatelů z letadla na vlak a směrem k vnitrozemním vodním cestám, to zatím nefunguje. Je třeba vědět, eh, o co se snažíme, co dělá Evropská komise, abychom se přiblížili k našim cílům v oblasti otevřenosti trhu, má to také sociální rozměr. Evropská komise musí za každou cenu eh, předkládat konkrétnější návrhy, protože tyto konkrétní návrhy jsou zatím nedostatkem. A tato zpráva je výzvou komisi, aby předkládala konkrétní věci, abychom za několik let mohli říci, doprava na správné cestě. Děkuji za EFDD. Pan poslanec Peter Lundgren na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Před rokem jsem se ujal funkce v Evropském parlamentu a stále slyším o řadě problémů souvisejících s dopravou. Ale chtělo by to, aby legislativa umožnila právě přijmout opatření. A teď Evropská komise eh, ho hodnotí ex post, což je potěšitelné pro mé spolupčany, kteří uspořádali protestní demonstraci. Konečně se blížíme k řešení problému, jsme připraveni měnit legislativu. Je také dobré, že se snažíme o řešení sociálních otázek, abychom ukončili platový dumping a nekalou konkurenci. Nabádáme komisi, aby bojovala proti nelegálnímu daňo, platovému dumpingu. Chtěli bychom, abychom konečně něco udělali pro to, aby převládly spravedlivé podmínky. Za EFN paní Marie-Christine Arnotu. Na no jednu to. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, milí kolegové, chci vyjádřit eh, hluboký nesouhlas s doporučeními této zprávy pod záminkou boje proti klimatickým změnám a proti nedostatku bezpečnosti na silnicích. Tento dokument ve skutečnosti chce posílit ještě jednou eh, evropskou byrokracii na úkor členských států. Lituji omezení veřejných eh, prostředků narůst nárůst veřejných prostředků, což bude uplatit daňový poplatníci v členských státech a samozřejmě také francouzi. Jsem bez zbytku proti otevření trhu železnic, což vynucuje Evropská unie. Konečně je obtížně přijatelné, aby Evropský parlament si dovolil diktovat státům bezpečnostní normy na silnici, které budou stále více potlačovat svobodu, které bude nutné uplatňovat v budoucích letech. Z těchto důvodů budu hlasovat proti této zprávě. Děkuji vám. Děkuji, paní poslankyně. A nyní pan poslanec Luis de Grandes Pascual. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. Dopravní politika je zásadním prvkem vnitřního trhu, územní koheze Evropské unie a, a také naší průmyslové politiky. Je důležité vylepšit eh, infrastruktury, zejména ty přeshraniční, zlepšit efektivitu každého druhu dopravy, a navýšit tím také pohodlnost při dopravě a snížit eh, čas dopravy. To jsou ty zásadní prvky zprávy, o které budeme hlasovat jako internacionalizace externích eh, služeb, eh, dále potřeba učinit určité věci sdílené dopravy, pracovní podmínky přepravců, nezbytné podmínky pro odpočinek, brát v potaz také eh, situaci ultraperifických území. To vše je tam obsaženo. Pan zpravodaj Eh, vy jste učinil naprosto výtečnou práci. Myslím si, že ta práce si zaslouží kvalitní eh, odsouhlasení. Já bych jenom chtěl říct jednu věc. Já jsem Španěl a zabývám se také situací Gibraltaru a tam od jak živa panoval určitý problém v oblasti letectví. Máme tu problém mezi eh, Španělském a mezi Spojeným královstvím. Myslím si, že by se měla vyřešit tato situace Eh, prostřednictvím určité dohody. Eh, Spojené království a Španělsko eh, už dlouho nehovořili o této kontroverzní situaci. Mělo by se o tom hovořit. To je jediná možná cesta, jak to vyřešit a i rada by se tímto měla zabývat. Děkuji. Děkuji a nyní pan Ertuk. Já fin. Děkuji, vážený pane předsedo, paní komisařko, kolegyně, kolegové. Nejprve bych chtěl poděkovat protagonistu na jedné straně zpravodaj a stínové zpravodajce naší Klaudii Tapardel za dobrou práci. Myslím si, že skutečně po celé týdny to byla velice konstruktivní a částečně také emotivní debata, kterou dnes tedy zde zakončujeme. Na tomto místě téměř čtyři čtyři roky po té bílé knize, o které se zde hovoří, bych se chtěl zmínit o tom, že cíle, které jsme si na jedné straně stanovili, byly a jsou ambiciózní, ale jsme, jsme na dobré cestě, ale ještě jsme ty cíle nedosáhli. Například pokud se týká eh, prostě toho cíle propojení eh, pře, eh, tedy přesunu na železnice, těch 300 kilometrů, to tento cíl jsme ještě nedosáhli. Zatím je to na relativně nízké úrovni. Z roku 2008 do roku 2011 jsme průměrný podíl dopravy zboží na silnicích měli 76,1% a o roce 2011 až 13 to bylo 74,9, eh, takže říkám, je to ještě eh, nepro, nepoměrně zastoupeno, ještě to není dostatečné, i když je to na dobré cestě. Co se týká sociální oblasti, co musíme udělat, a zde bych také žádal komisi, aby vlastně spomáhala, aby vlastně podpořila tuto legislativu. Co se týká sociálních a bezpečnostních předpisů, tak jsme poukazovali neustále na to, aby se toto zlepšilo tak, aby jednotlivá odvětví dopravy, ať už to je železniční doprava, letecká doprava, eh, systematické prodlužování do jízdy a tak dále. Na tom musíme pracovat. A ještě poslední větu, paní komisařko, děkuji vám za eh, to, vaši jasnou pozici, co se týká těch německých řidičů eh, nákladních automobilů. Je to určitě dobrý krok. Děkuji. Děkuji. A nyní poslankyně Jacqueline Foster za ECR. President. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat zpravodaji Van de Kampovi za veškerou slovnou práci z našeho hlediska. Z konzervativního politická je škoda, že se změnil váš původní text a víte, že jsme to podporovali. Ale bohužel teď obsahuje řadu oblastí, které nemůže podpořit delegace ze Spojeného království přílišná soustředěnost na sociální legislativu v oblasti letectví a silniční dopravy. To by uzavřelo trhy podle nás a je to evidentně protekcionistické. Také vytvoření agentury pro bezpečnost silniční dopravy, to si myslíme, že nic nepřinese. Směrnice o přístavech, to by bylo poškozením velmi úspěšných eh, britských přístavů. Konečně odkaz na Gibraltar. Mm, kolega, který předkládá poslední návrh, bohužel odešel. Je to svrchované území Evropské, eh, království. A I když Španělsko spochybňuje tu, tuto svrchovanost, nedojde ke změně mm, nedojde ke, ke změně jednotného nebe. A z tohoto důvodu a pouze z tohoto důvodu, pane Van de Kampe, nemůžeme zítra tuto zprávu podpořit, abyste tomu rozuměl, ale vážíme si vaší práce, moc vám děkujeme. Děkuji. A nyní paní poslankyně Paloma López Bermecho. Děkuji pane předsedo, za to, jak výtečně vyslovujete mé jméno. Do, silniční doprava se nachází v takovém přechodném období. Očekává se strategie ze strany Evropské komise. Požadavky interoperability, environmentální efektivita, sladit výrobu a distribuci po Evropě nás nutí se znovu zamyslet nad tím příliš závislým modelem, závislým na velkých infrastrukturách a velkých přepravních podmínk, eh, společnostech. V tomto přechodném období je důležité se zamyslet také nad právy a požadavky pracujících. Je třeba zajistit, aby měli čas na odpočinek, na, na jejich platy a nevynucovat různé přesčasy při nakladce, vykladce a zejména bojovat proti sociálnímu dumpingu. E, jsou tu určité zneužívání, například pravidla kabotáže, situace přemístěných pracovníků. To vše je třeba zvážit. Je nepřijatelné, aby se liberalizoval tento sektor za, s jediným cílem, tedy odstranit uh, ochranu, která vyplývá z mezinárodních smluv a úmluv. Proto tedy rozhodně nesmíme zapomínat na pracovní podmínky a dohody. Děkuji. A nyní paní poslankyně Ajuto na minutu. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, domnívám se, že byla odvedena skvělá práce u této bílé knihy o dopravě, ale nemůžeme ji podpořit jako delegace pěti hvězd, protože trvalá podpora prvků, které jsou zbytečné, zde je přítomna. Přesto je tu řada pozitivních prvků, kterým jsme přistojili našimi pozitivní návrhy. Nezbytnost investovat do udržitelnějších řešení z hlediska životního prostředí, energií. Upřednostňovat železniční dopravu oproti silniční dopravě. Je dobré podporovat eh, eh, spolujízdu, recyklovat, recyklaci, nové plány městské mobility, proto abychom jezdili veřejnou dopravou a v neposlední řadě závazek eh, vůči bezpečnosti a proti sociálnímu dumpingu. Ale musím projevit odpor proti schválenému návrhu. Chcete dát větší pravomoci Evropské komisi, aby prioritně financovala zbytečné práce, které zajímají pouze evropské oligarchy a velké mocnosti a trváte na chybných volbách jako u eura. Vidíte, že to nefunguje, ale trváte na tom a obhajujete své přesvědčení. Jako alkoholici vědí, že jsou odsouzeni k smrti, ale vždycky se ráno dají koněk. Děkuji. A nyní paní Alžběta Lukačevska. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, milí kolegové. Doprava je páteří každé ekonomiky. Vnitřní trh nemůže dobře fungovat bez, bez intermodální dopravní infrastruktury. Chceme měnit odvětví dopravy a měla by být, měla by být efektivní, interoperabilní. A to je potřebná změna, zejména když nám statistiky ukazují, že doprava bude stále potřebnější. Děkujeme zpravodaji, je to skvělá zpráva s řadou důležitých komentářů o zásadních otázkách. Samozřejmě není to všelék a je tu řada problémů, které zasahují odvětví dopravy, ale doporučení ve zprávě budou dobrým základem pro další práci. Jeden komentář však. Sociální dumping. Všichni hovoří o sociálním dumpingu v poslední době. Eh, lidé, kteří podnikají v oblasti dopravy, by měli dostávat adekvátní plat a pracovat v důstojných podmínkách. To je nespochybnitelné. Měli bychom proto podporovat eh, rovnou soutěž, ale nemůžeme pojem sociál dumpingu považovat za výmluvu, abychom omezili přístup dopravců z jiných členských států na dopravním trhu v Evropské unii. Je řada nesrovnalostí, které jsou zdůrazňovány. Musíme bojovat proti zneužívání, ale musíme také vynucovat monitoring, pokud se jedná o realizaci současných ustanovení o dopravě v členských státech. A nyní paní Olga Sehnalová. Na jednu minutu, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové

Paní Jill Seymour, prosím. Děkuji. V této zprávě zpravodajka navrhuje zavření eh, lanovek jako, jako levné dopravy. Eh, něco takového stojí 16 milionů ve Spojeném království a provozní náklady byly 6 milionů. A počty cestujících klesají a není to určitě nic efektivního. Tato zpráva také navrhuje eh, revizi Eh, směrnice o vážení a měření. Tato směrnice poskytuje výjimky všem státům, které souvisejí s bezpečností silničního provozu a některé věci mohou být odstraněny. Avšak tato zpráva prosazuje, aby Evropská komise narušovala svrchanost členských států, pokud jde o vytěžování užitkových vozidel. Komise má větší pravo, pravomoci pro v oblasti, v oblasti urychlení sítí ten. Budu hlasovat proti, protože ta zpráva je naprosto rozporná. Děkuji. A nyní pan Massimiliano Salini na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Mám takový pocit, že zkoumáme Bílou knihu a zprávu Van de Kamp a zprostředkování bylo velmi obtížné. Můžeme posuzovat velmi jemnou práci, kde stojí proti sobě jednotlivé nároky eh, delegací, které stojí proti sobě, ale bohužel výsledek se, někdy se stane to, co se stát nemá. Pokud jde o místo, kde bychom mohli odstranit napětí, tak vlastně to napětí udržujeme. Tedy v kostce řečeno, hovoříte o otázkách, které nás zajímají, pokud jde o železniční dopravu například a postupná liberalizace železnice. Působíte ve všech oblastech, jak investovat v dopravě, aniž bychom používali věci, které Evropa nepotřebuje. A příliš se soustředíme na to, kde už jsme výkonní, například eh, investice v oblasti životního prostředí. To bychom potřebovali. A tato zpráva by měla obhajovat užitečné investice pro mobilitu osob a zboží. A díky tomu máme naději, že skrze politiku dopravy náš kontinent bude konečně se rozvíjet, jak si to zaslouží. Děkuji, pane Salíny. A není paní Agnes Jongerius na jednu minutu. Eh, Děkuji, pane předsedo Máme tu dnes eh, nemocné piloty, kteří pilotují letadla proto, že chtějí dostat svůj plat, nebo máme řidiče kamionů, kteří řídí eh, v přesčasech, protože se bojí o ztrátu pracovní místa. Je tu celá řada pracujících, kteří musí porušovat pravidla, protože jinak to prostě o nich nejde. Jenže takto to nejde a Evropa musí něco udělat. Návrhy ve zprávě jsou uh, Eh, opravdu dobré a jsem ráda a chci poděkovat za nás eh, že i naši kolegové sociální demokraté se přesvědčili, že je třeba něco udělat. Za to opravdu děkuji panu zpravodaji. Junckerova komise opravdu musí něco udělat. Paní komisařka projevila svoji politickou vůli, pěkně jste to vyjadřila, nicméně třeba to zhmotnit v konkrétní kroky, aby se opravdu ozdravili a e, doprava a vylepšili sociální podmínky v této oblasti. Děkuji a nyní pan poslanec George Bach na minutu a půl. Vážená paní komisařko, kolegové, já bych chtěl nejprve poděkovat našemu zpravodaji Fan Kampovi, který skutečně dos, nám zde předkládá krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá řešení. Omezím se na tři body. Z, prvního, z první věc je doprava, že silniční doprava, čelíme zde určitým výzvám a a co se týká sociálního, eh, sociálních aspektů životního prostředí, tady nepotřebujeme nové zákony, ale lepší a především harmoničtější společnou implementaci stávající legislativy a posílenou kontrolu. Eh, jedno agentura eh, nějaké kontrolní místo jednotné by bylo zlepšením. Co se týká železniční dopravy, Tady máme vlastně, spotřebujeme dokončit železniční balíček, aby konečně po 20 letech restrukturalizace železnice v Evropě hrála významnější roli. A letecká doprava zde je stále e, větší riziko, že bude ztrácet význam ve světové e, konkurenceschopnosti a také bude stále více zanedbávat sociální aspekty. Paní komisařko, vy jste po mnoha letech jdu po vašem eh, předchůdci vlastně eh, jste skutečně měla eh, zapůsobit na to, aby se situace zlepšila, protože také pracovní místa jsou velice důležitá a aby občané byli také vzati v úvahu. Děkuji, pane poslanče. A nyní paní poslankyně Kluna, na jednu a půl minuty, prosím. Thank you. Děkuji. Pane předsedo, paní komisařko, děkuji, že jste tady dnes večer. Děkuji panu Van de Kempovi za snahu o vyvážení, abychom docílili kompromisu v posledních měsících a věříme, že zítra dospěme k úspěšnému výsledku. Tato zpráva odráží různé druhy dopravy a zdůrazňuje význam dopravy, zejména pokud jde o tvorbu pracovních míst a propojení regionu, ale nejdůležitější musí být spotřebitel dopravních služeb, cestující a také podniky, které závisí na dopravní infrastruktuře. Musíme toto mít eh, v popředí naší diskuse. A oblast letecké dopravy těším se na váš balíček na konci roku. Myslím, že velmi důležité, abychom uznali že naši dopravci soupeří celosvětově a to je třeba řešit. Svět se zmenšuje, naše podniky a naši cestující chtějí cestovat do oblastí mimo Evropu, do Spojených států, do Austrálie, do Ázie a naši dopravci musí konkurovat a musíme zahájit dialog zejména e, se státy Perského zálivu. Musíme tento rozhovor zahájit a dospět k letecké dohodě. A chci zdůraznit, že to eh, brzdí naše letecké společnosti a musíme tuto situaci řešit. Děkuji. A nyní Catch the Eye. Jako první paní Claudia Montero de Aguiar, prosím. Děkuji, pane předsedající paní komisařko, vážení kolegové. Ano, opravdu ještě se nacházíme daleko od eh, splnění a dokončení toho jednotného dopravního prostoru v Unii, nicméně již ho budujeme a proto si cením zprávy pana kolegy zpravodaje a stejně tak stínových zpravodajů. Také vítám ty odkazy na námořní dopravu a na potřebu posílit kapacitu evropských přístavů. Nicméně eh, neprodleně bychom měli předložit opatření pro navýšení potenciálu těch tzv. námořních dálnic, které tvoří součást té dopravní sítě Evropy. Lituji, že se tu tyto odkazy příliš neobjevují a nebyly ani skonzultovány příslušné slušné orgány, které se v této věci mohly vyjádřit. Myslím si, že by stálo za to toto zmínit. Proto žádám Evropskou komisi, aby představila strategii s jasnými kroky, které si přejí zapojit a propojit i evropské ostrovy, protože oni jsou specifické, týká se to těch nejvzdálenějších evropských eh, evropských eh, ostrovu a myslím si, že stojí za to, to jsem zapracoval. Pani posou, já bar... Děkuji a žádám příště o plnění řečnické doby. A paní Lucia Anderson. Thank you, Mr. Vice President. Děkuji, pane předsedo. Toto je pozitivní zpráva s klíčovými doporučeními. Několik oddělených hlasování nastane u některých otázek, zejména pokud je o regulaci přístavu, také u největších eh, nákladních vozidel a obávám se, že někteří britští europoslanci budou hlasovat proti, ale celkově za to velmi podporujeme tuto zprávu a zejména vítám posílení k činnosti EU s cílem snížení emisí skleníkových plynů o 30 do roku 2050. To je klíčové před pařížským summitem o řešení klimatických změn. Chci zemena zdůraznit důraz na investice v této zprávě. V Londýně, odkud pochází dopravní investice, eh, nejdou v ruku v ruce s potřebami ekonomiky a obyvatel. A v Evropě je to stejné. Musíme to naléhavě řešit. Je to velká propast a Musíme to řešit konzistentně v následujících letech. Musíme uznat, že i když soukromý sektor zde má svou úlohu, potřebujeme podstatné veřejné prostředky pro investice do dopravy. Děkuji, pan eh, poslanec Parga. Děkuji, co se zde hovoříme o eh, hospodářském významu dopravy pro Evropu. Samozřejmě musíme to spojovat také s hodnocením dopadu na životní prostředí a podmínkami cestujících a je určitě eh, vhodné zohlednit to, že eh, doprava je vlastně jako po energetice druhý emitent CO2, takže musíme se zamýšlet také nad alternativními dopravními prostředky. Musíme podporovat železniční dopravu, také je potřeba podporovat infrastrukturu a mm, je potřeba také zajišťovat eh, náležitou kontrolu. Evropská, toto všechno musí Evropská unie zajistit, aby také eh, obyvatele i těch nejvzdálenějších periferních oblastí měli dobrý přístup. Děkuji. A další kolega Baranika. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, a také děkuji panu zpravodaji za vykonané úsilí. Evropa potřebuje integrovaný systém pro mobilitu, který bude interoperabilní a vylepší environmentální udržitelnost a dopravní hospodářství. Dnes eh, toto představuje 1% evropského HDP Členské státy obhajují své konkrétní a vlastní zájmy a to je často velkou překážkou pro zlepšení eh, konkurenceschopnosti našeho hospodářství, tedy všech. Je třeba plnit ty závazky, co se týče ehm, investic, protože ty vedou k navýšení té přidané hodnoty celého systému. Jsou tu lidé, kteří mají um, problémy s mobilitou. Ti by měli také hovořit o vylepšení dopravy. Je třeba zajistit, aby se doprava modernizovala, aby to byla služba, která zlepší naše životy a která zároveň také bude přátelská uh, vůči životnímu prostředí. Děkuji a nyní Kateřina Konečná. Pane předsedající, vážený, mm. děkuji za vaši zprávu

EPP eh, e frakcion. Nyní pan poslanec Koch za EPP. No, děkuji. Paní komisařko, oblast dopravy má přímý dopad na náš každodenní život, na životní prostředí, klima, zdraví, sociální aspekty, cestovní ruch a mnoho dalších. A tento eh, dopad je velmi podceňovan. Opatření, která zde navrhujeme, mají vlastně dopad na kvalitu života našich příští generace je potřeba eh, zajišťovat udržitelnou mobilitu a jedno, vytvořit jednotný evropský dopravní prostor. Děkuji Vime za tvou práci mohl, v, něk, v některých bodech by mohl vlastně ten, ta zpráva jít ještě dále nemáme zde eh, vytváření eh, jednotného systému dopravní asistence. Bezpečnost dopravy, to by mělo být také těžiště evropské bezpečnostní politiky, což mě velmi těší. Dále potřebujeme stanovení konkrétních cílů. Tam patří strategie ke snižování počtu těžce zraněných v, dopravní, v dopravě, stejně tak jako eh, harmonizované na opatření pro konzumaci alkoholu a pro bezpečnost bezpečnost silniční dopravě. Děkuji. Děkuji. A jako další paní Ines Ayola Sender. Por favor. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsede. A také děkuji panu zpravodaj, protože nám to umožňuje takovou globální vizi pro budoucnost Evropy. Já bych chtěla zmínit určité problematiky v první řadě bezpečnost na silnicích. Ano, zabýváme se různými tématy, jako vylepšení naši, našeho vozového parku, snižování obětí na silnicích. Jsem ráda, že komise se tímto zabývá a myslím si, že nástroje CEF i EFSI tady mohou pomoci. Další druh bezpečnosti, ochrana pasažerů před teroristy. Ano, toto nás nyní postihuje čím dál víc. Byly tu situace v Londýně, v Paříži. Myslím si, že ta příští pracovní skupina by se tím měla nadále zase zabývat. Je třeba čelit i těmto hrozbám. Dále vylepšení naší dopravní sítě, otázky například zdravotnictví, to je naprosto zásadní. Klademe si otázku, proč naši nezaměstnaní mladí lidé jsou nezaměstnaní, když zároveň pracovníci v dopravě e, jsou tak přetíženi. Ano, je tu celá řada otázek v dopravě. Doprava může být opravdu atraktivním sektorem pro naše nezaměstnané mladé. Ano, a pak e, doprava ve městech. Tady velice podporujeme zavádění kol, a také využívání tramvají. A pane předsedo, už končím. Potřebujeme nezbytný rozpočet. pro ty, kteří nevidí ve fondu EFSI jako dobrý doplněk eh, programu SEF, tak bych eh, chtěla, aby paní komisařka prokázala, jak oba tyto nástroje jsou zásadní pro to, abychom mohli zrealizovat všechny tyto projekty. Děkuji. A na závěr eh, za Evropskou komisi paní komisařka Bulc, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení poslanci, Děkuji vám za velice cené a konkrétní příspěvky a připomínky. My jsme si je všechny poznamenali. Všechny vaše připomínky, které tu zazněly, i samotná zpráva budou brány v potaz při dokončování eh, té prováděcí zprávy o Bílé knize, kterou dokončíme do konce tohoto roku. A ještě bych, jak je důležité si vyslechnout, že všichni uznáváme, jak důležitá je doprava pro růst, pro pracovní místa i pro to vedení na globální úrovni. Takže bych ještě chtěla říci několik věcí k celému procesu. Veřejné konzultace zúčastněných stran už byly zakončeny. Jsou tu určitá prováděcí opatření v té bílé knize z roku 2001, ovšem eh, ty se začaly realizovat v docela nedávné doba, době, takže ještě nemůžeme plně eh, analyzovat, eh, jak to funguje, abychom zjistili, co je již zastaralé a co ponecháme. Samozřejmě, že od toho roku 2011 se terén podstatně změnil, nicméně výzkumy z terénu prokazují, že ta hlavní ustanovení Bílé knize nadále zůstávají platná a stojí za to je prosazovat. A já to vnímám tak, že Evropský parlament s tímto postojem souhlasí a na závěr bych ještě jednou chtěla poděkovat panu zpravodaji Van de Kampovi. Děkuji vám a Evropskému parlamentu, že se rozhodl přikročit k této iniciativě. Jak jsem již předeslala na úvodu, Určitě souhlasíme v těch širokých liniích, které je třeba zrealizovat. Slyšela jsem tu celou řadu apelů, abychom byli aktivní, to se mi líbí, takže spolupracujeme nyní, abychom nyní dosáhli opravdového pokroku. Děkuji vám. Děkuji, paní komisařko, a nyní přišel čas vyslechnout si pana zpravodaje, poslance Van de Kampa. Máte dvě minuty. Pane předsedo, děkuji. Nejprve bych rád poděkoval komisařce a jejím kolegům a také mým kolegům za vaše připomínky, které jste dnes večer vyjádřili. Dále bych chtěl také poděkovat těm, kteří eh, se vyjádřili kriticky. Paní Foster bohužel odešla, ale zcela chápu to, co dnes řekla a myslím si, že se musíme pokusit eh, zohlednit to, v, při budoucím provádění. V podstatě výsledkem je, že tady to hodnocení v polovině období eh, a vlastně bude zohledněno a je to můj úkol, abych dbal, dbal na to, aby v příštích letech to, co zde bylo uvedeno a co doufáme, že bude zítra odsouhlaseno, aby to také bylo provedeno, protože právě tato rovnováha mezi menším počtem pravidel, větší udržitelností, větší produktivitou. To vlastně, také, a také nesmíme opomíjet sociální aspekty. Toto bude ta velká výzva budoucích let, včetně pro výbor pro dopravu. A ještě jednou opakuji, ostat, nemůžeme, nikdo nemůže pracovat bez dopravy. Děkuji. Děkuji, děkuji bardzo. Zamykám debatu